naše předběžná jednání, která jsme vedli v mezidobí, trvala déle, než eh, eh, původně očekáváno, eh, takže se postupně kolegové trousí a musíme také proto začít později. Přesto přece všechno vás srdečně vítám na této odpolední části a také vítám mezi námi skupinu studentů Univerzity v Rakouském Kremzu. Vítejte mezi námi a doufáme, že si odnesete řadu zajímavých informací o tom, proč právní výbor Evropského parlamentu jedná o tak složitých tématech. A můžeme se hned pustit do eh, bodu pořadu číslo 12, předložení tří studií tematické sekce týkající se řízení podniku a sociální odpovědnosti podniku. A v této souvislosti zdravím pana Filipa Portiera, paní Catherine Kafia, Franka Martina Laparta, paní Valerie Tando de Basak a pana Jana Maklo a také pana Jean Filipa Doma. Pan Portier a paní Katiar eh, nás uvedou do tématu. Pan Naprat pak představí studii práva a eh, povinnosti eh, akcionářů. Další nám představí vztahy mezi dozorčími orgány a managementem podniku a pan Dom nám pak eh, představí koncepci podnikové sociální odpovědnosti. Navrhuji, abychom se hned do toho pustili. Nevím, kdo začne, pan Počie anebo paní Kafia. Kdo by se chtěl zhostit slova? Prosím, pane Potiere, máte slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem jmenuji Filip Portier jsem eh, francouz a právní výbor eh, Evropského parlamentu navrhl, abychom sepsali tři různé studie, které jsme si rozdělili s kolegy. A já jsem na sebe převzal zodpovědnost eh, z Katinka Ťar, která se zabývá koordinací. Já bych chtěla stručně představit, doufám, že mě teď slyšíte lépe, říká řečník, ty tři studie. Společným cílem bylo zjistit, jaké jsou praxe v Evropské unii, aby se zlepšila, eh, zlepšila právní eh, efektivita. Zabývali jsme se tedy číslem jedna, to je sociální zájmy a kategoriemi, eh, dlou, dlouhým Eh, dohledovým vypratkovým výhledem, potom eh, právy a povinnostmi akcionářů, za druhé eh, vztahy mezi dozorčím orgánem a managementem a za třetí sociální zodpovědností podniků. Zabývali jsme se například akciovými společnostmi, abych uvedl francouzský příklad každém státě se to jmenuje jinak, je to velice bohatý, eh, bohatá tématika, eh, hovoří se tam o správě a řízení podniku a neomezovali jsme se každopádně eh, jen na úzké, tedy řízení podniku jako takové. Hledali jsme osvědčené praxe. Nešlo nám jen o to, abychom porovnávali právo, čím jsme se samozřejmě zabývali také, ale snažili jsme se najít, e, proč určité praxe jsou spíše lepší než jiné a snažili jsme se najít takový minimální práh, a v úvodu všech tří studií jsme se snažili připomenout rozhodnutí, e, k ním jsme došli, takové ty hlavní směry, e, které vycházejí i z textu Evropského parlamentu a z jejich záměrů. Zabývali jsme se dopadem na akcionáře, eh, různými eh, profesními kategoriemi, zabývali jsme se různými eh, aktéry a zúčastněnými stranami. Druhá důležitá osa bylo hledat praxe z hlediska delšího časového úseku oproti krátkodobému výhledu. A za třetí jsme se zabývali tedy vytvářením eh, podnikatelské hodnoty eh, a také vytváření hodnoty pro akcionáře, to znamená, eh, jak má podnik jednat, aby dobře fungoval. Oproti tomu by zde mohl být přístup vytváření tedy hodnoty pro akcionáře, kde by mohlo docházet k určitým negativním eh, jevům eh, kapitalismu nebo manažerského přístupu. Dochází někdy možná k excesům nebo eh, k nějakým nepříjemným jevům. Zabývali jsme se tedy situací v síti 17 členských států, vyslali jsme různé dotazníky, máte k dispozici Eh, výsledky našich eh, zjištění, našich šetření. Eh, podle těchto studií jsme tedy vybrali různé členské státy a různé případy, které podle nás jsou takové příhodné pro zkoumání a porovnávání. Takže jsme si dovolili učinit různá rozhodnutí, tedy volbu a výběr. Je pravda, že v mnoha případech se různé jevy podobají a proto jsme se snažili najít takové typologické příklady, podle kterých půjde dobře porovnávat eh, situaci. Eh, hovořili jsme také, jednali jsme s ekonomy, s právníky, se specialisty na řízení eh, společností a na mm, řízení ekonomiky. A také jsme chtěli předložit doporučení, co možná nejkonkrétnější, protože se jedná o poměrně složité téma. E, předám slovo kolegovi Frankovi Martinovi Laprádovi, který se bude zabývat právy a povinnostmi akcionářů. Merci. Děkuji vám. Nejdříve Nejdříve jako úvod bych chtěl krátce prezentovat eh, ono východisko naší studie, tedy kontext, ze kterého jsme vycházeli při této studii. Konstatovali jsme, že došlo k mnoha určitým negativním vývojům. Je to také spojeno s nedostatečným zapojením akcionářů do, té, do toho života v podnicích a ve společnosti jako takové. Akcionáři se tedy nezapojují dostatečně eh, ani tedy v eh, vyhledávání svých vlastních zájmů a eh, ani tedy pro podporu. Kvůli tomu musí být vypracovávány takové strategie v podnicích, které však jsou zase v nebezpečí, že by byly nevhodné eh, ve srovnání s předmětem činnosti. Eh, my jsme se snažili tyto záležitosti propojit eh, na základě určitých doporučení, ke kterým jsme došli v rámci studie. Předmětem studie je podívat se na povinnosti a závazky eh, a práva akcionářů. Eh, snažili jsme se nalézt určitou spravedlivou rovnováhu mezi eh, právy na jedné straně, tedy těmi prvky, které jsou vhodné a k dobru akcionářů a dále jsme se snažili také toto eh, propojit s zájmy eh, společnosti. Kromě analýzy toho, co již existuje, jsme se snažili formulovat určitá doporučení doporučení, ze kterých je poté možné vyjít při přípravě závazného právního eh, nástroje, tedy směrnice. Proč závazný právní nástroj? Zdálo se nám, že je velmi důležité vytvořit eh, novou dynamiku, skutečnou dynamiku eh, v podnikatelské sféře Evropské unie, tak, aby akcionáři byli schopni se propojovat eh, a identifikovat se s řízením podniků tak, aby bylo možné zase eh, právo eh, pro činnost podniků sjednotit na evropské úrovni. Samozřejmě, že lokálně mohou existovat určitá specifika, a proto během celé studie jsme se snažili, aby ona doporučení, která vypracujeme, odpovídala určitému širokému konsenzu, eh, tak, aby směrnice nebyla příliš velkou zátěží nebo nevyvolávala eh, se píš problémy na straně podniků. Postupovali jsme v této studii E, tedy tak, že jsme se nejdříve podívali na tu základní otázku. Tedy chtěli jsme e, identifikovat práva a povinnosti akcionářů. Museli jsme si stanovit, e, co to je akcionář. Dívali jsme se na tuto záležitost ze dvou úhlů. Nejdříve je tedy akcionář držitelem hlasovacího práva, ale na druhé straně je také majitelem kapitálových podílů. To znamená, že má dvojí Eh, charakter a z toho vyplývají jeho práva a jeho povinnosti. Proto, abychom mohli eh, postupovat a vyhledávat eh, jednotlivá práva a povinnosti a zorganizovat se, eh, tak jsme hledali právě ony osvědčené praxe, jak již říkal eh, kolega Portě, ve všech 27 státech. Eh, stanovili jsme tři kritéria, která umožní učinit určitou hierarchii. A cílem má být tedy eh, takový postup, který vytváří dlouhodobou hodnotu. Eh, hodnotu, která je důležitá pro podnik po celou dobu jeho existence. Nesmí to být tedy pouze zájem jedné skupiny, skupiny například tedy akcionářů při tomto výběru na základě zájmu podniku musíme zohlednit také kolektivní zájmy a kolektivní eh, dynamiku. Eh, dále musíme zohlednit právě eh, onu schopnost postupovat v celku. Naše doporučení se snaží dosáhnout dobré rovnováhy tak, aby bylo možné zase zlepšit eh, právní účinnost. Eh, máme dvě hlavní eh, linky, které jsme stanovili, hlavní směry. To je především tedy priorita z sociálních zájmů. A pak jsme se snažili se podívat na koordinovaný postup. Jde tedy o určitou kombinaci o něch dvou hlavních směrů, které jsem naznačil. Máme zde prioritu tedy sociálních zájmů. To je eh, definováno jako zájem eh, právnické osoby té společnosti toho podniku. Členské státy tedy eh, musí i nadále mít eh, možnost svobodně stanovit eh, podmínky pro činnost těchto právnických osob. Dále je zde také priorita zájmů tohoto subjektu vůči zájmům akcionářů. Tyto zájmy musí být vždy zastaveny, když by docházelo k určitému zneužívání zájmů jedné skupiny. To znamená, že určitá práva musí být nadřazená eh, jiným právům. Tak eh, je možné zabránit zneužívání. Mám na mysli například zneužívání pozice eh, většiny vůči menšině akcionářů, ale jednáli se potom třeba o management, i tam je je možné, že určité zneužití postavení eh, eh, eh, na úrovni vedení podniku. Druhá, druhý hlavní směr se snažil o uznání tedy kolektivních zájmů, jak na úrovni práv, a přitom je zde eh, dána možnost akcionářům, aby eh, svá práva eh, při seskupení akcionářů navýšili a naopak také musíme oznat, když tito seskupení akcionáři postupují společně, pak také mají společné povinnosti a také společnou odpovědnost růst. Propojení těchto dvou hlavních linek nás vedlo eh, k tomu, abychom eh, uznali existenci skupin eh, podniků či společností. Nesmíme zapomenout, že někteří akcionáři mohou být zároveň ve formě podniků nebo společnosti. Nestačí tedy říci, že ten sociální zájem musí být prioritní. Když máme dva takové takovéto zájmy eh, pak mohou být i eh, v určité situaci eh, se třetu. Ale může to být také mateřská firma a dceřiná firma. Pak je nutné samozřejmě, aby tyto postupovaly společně i třeba vůči třetím subjektům. Když se tedy snažíme propojit ony dvě hlavní linky, pak vidíme jedinou možnost a sice tedy používat onen pojem skupina a pak také hovoříme o zájmech skupiny. Děkuji, tolik z mé strany a chtěl bych eh, předat eh, slovo eh, mé kolegyni Vatry Tarzat. Bonjour. Dobrý den. Já jsem autorka s Janem Paklotem po mé levici té další zprávy, další studie, která se zabývá vztahem mezi eh, dozorčím orgánem podniku a managementem. Už jsme se zmínili o tom, že je zapotřebí jasně definovat, o čem se hovoří, tedy když se hovoří o dozorčím orgánu v Evropě existuje několik různých systémů, které koexistují. E, ještě se o tom detailněji zmíníme. A tak vzniká mírný e, zmatek ohledně toho, co se tedy chápe dozorčí radou. Je to správní rada, nebo je to skutečně dozorčí rada, e, jak, jaká má práva. To je tedy takové, taková potíž, s níž jsme se setkali a proto jsme se na, snažili najít nějaký společný rámec, který by nám umožnil od sebe odlišit jednotlivé vnitrostátní právní rámce a úpravy, tak abychom se dostali k podstatě toho, tedy jak vypadá ve skutečnosti způsob řízení podniku. Jedná se tedy o rozdělení tří druhů pravomocí, o které se tedy jedná. Je to eh, svrchovaná pravomoc, výkonná pravomoc a dohledová nebo dozorčí pravomoc. Eh, to je tedy první velice důležitá věc, kterou jsme se zabývali. Také jsme se snažili tedy mm, upřesnit tyto definice tak, abychom mohli lépe porovnávat to, co nám zpočátku mohlo připadat jako nesrovnatelné. Pak jsme si kladli otázku po tom srovnání, Zda je vhodné standardizovat právo společnosti na evropské úrovni a tam, na rozdíl od závěrů, k ním došel Frank v té studii číslo 1, my jsme došli k závěru, že není e, to úplně nutné, co naší studie bylo tedy především zjistit, vztahy mezi eh, řízením, managementem a tím dohledovým eh, orgánem, dozorčím orgánem. Zabývali jsme se také otázkou smlouvy. Zaměřovali jsme se mm, na otázku dobrého nebo správného řízení. Došli jsme k několika eh, různým poznámkám, které vyplynuly také z podobných studií. A na závěr vám tedy sdělíme, jak, jakým doporučením jsme došli. První potíž, se kterou jsme se setkali, bylo, jak už jsem uvedla, je, že jsme se potýkali s tím, jak vlastně vypadá systém řízení. A snažili jsme se identifikovat, jak vypadá rozčlenění jednotlivých pravomocí. Je tu pravomoc vrchovaná, to je ta, kterou drží tedy akcionáři. Mají kapitál, kterým umožňuje Eh, uskutečnit podnikatelské cíle. Výkonná pravomoc eh, je mm, ta spadá do rukou tomu, kdo definuje strategie a provádí operativní eh, rozhodnutí podniku, což tedy je úkol vykonávaný managementem. Podle jednotlivých vnitrostátních úprav to mohou být různé fyzické osoby nebo jedna fyzická osoba mohou to být určité eh, samostatné orgány, které mají tento eh, úkon, úkol. Například správní rada, ředitelství nebo předseda eh, takovéhoto orgánu. A na závěr tedy poslední druhem pravomoci je dozorčí pravomoc, dohledová pravomoc, kterou se zabírá tedy dozorčí orgán a ten zajišťuje to, že provádění nebo výkon té eh, exekutivní výkonné pravomoci je kompatibilní eh, se zájmy té společnosti a s její udržitelností a dlouhodobým udržitelným eh, vývojem a rozvojem. Provádí tuto pravomoc buď nějak různý druh orgánů v německém systému to vypadá jinak jako někde. Jinde například v Německu to jasné oddělení, eh, výkonné pravomoci od dozorčí, v anglosaském systému to je Board of Directors. A pak je tedy třeba jasně vyjasnit, kdo, jaký Board of Directors se bude zabývat eh, exekutivou a který eh, dozorem. Ve Francii to je to tak trochu směs různých vlivů evropských. A my jsme se snažili zde zachytit, jaké různé druhy těchto pravomocí a jejich směsí existují v Evropě. A proto jsme pro vás vytvořili takovou mapu, na které je patrné, jak rozmanité systémy existují v Evropské unii. V podstatě to jsou dva velké vlivy. Na jedné straně je to vliv eh, common law, tedy anglosaského práva, a na druhé straně to je eh, tedy eh, vliv občanského římsko-německého práva. To jsou tedy dva velké vlivy. Common law je monistický systém, v němž se mm, soustředí moc eh, v rukou těch, kdo řídí, eh, tedy té výkoná, eh, u těch výkonných slož, u té výkonné složky. Na druhé straně v Německu je dualistický systém, kde na jedné straně je tedy řídící orgán a na druhé dozorčí orgán. Pak existuje třetí skupina zemí, které využívají, nebo kde to právo bylo ovlivněno oběma dvěma eh, vlivy. To je takzvaný smíšený systém v případě Francie, a o tom se ještě zmíním, abych vám to eh, ilustrovala, protože to je opravdu ten nejlepší způsob, jak ilustrovat, jak vypadá smíšený systém. Společnosti ve Francii jsou ovlivněny německým právem, tedy tím římsko-německým. A, a také a také tedy eh, vlivem pocházejícím spíše tedy ze západu. Mm. Ta poslední barva eh, růžová se vztahuje k takzvaným hybridním systémům, pro které je typické, že společnosti mají velice jednoduché rozdělení pravomoci. Je tam generální ředitel, to je jedna osoba, tedy orgán, který má výkonnou pravomoc. A e, současně tam je i dozorčí Já bych chtěla ještě dodat, je třeba to vidět opravdu v barvách, protože protože do žluta je zbarvené to, co je ovlivněno eh, common law a eh, modrý, modrou barvou je vyznačeno to, co je ovlivněno tím eh, vlivem římsko-německým a zelené je to, co je pod vlivem obou dvou stran. Já se omlouvám, že to není pořádně viditelné pro všechny ale tento další graf ukazuje to, co už jsem se snažila vysvětlit před chvílí, a to je způsob, jakým akciová společnost může být uspořádána eh, v, ve francouzském právním rámci. A jedná se tedy, jak už bylo uvedeno, o skřížení různých vlivů. Jsou to různé možnosti. Opět eh, zde vidíte ten barevný kód, který ukazuje, jakým způsobem jsou ovlivněny tedy ty společnosti. Vidíte různé druhy akciových společností. Jsou tu tři eh, hlavní pravomoci. Svrchovaná, výkonná a eh, dozorčí. Takže si to můžete představit tak, já teď začnu tou třetí částí, tím třetím obrázkem, to je Eh, to nejklasičtější schéma eh, ve francouzském vnitrostátním právu, kde dominuje výkonná pravomoc, neboli předseda generální ředitel, který vykonává právo i dozorčího orgánu a také eh, správní rady takže tam je pravomoc velice centralizována. Prezident společnosti předseda, tedy předsedá těmto orgánům a má výkonnou pravomoc což je rozdílné od toho prvního systému, který se blíží tomu německému systému, to je duální akciová společnost, e, kde jsou ty pravomoci jasně rozděleny. Výkonnou pravomoc má má ředitelství nebo řízení, dozorčí nebo dohledová pravomoc má eh, dozorčí orgán a toto je tak zakotveno i v zákoně, protože dozorčí orgán se nesmí míchat do eh, řízení v tomto případě. Pak další možnost je vliv anglosaského práva, kde se odděluje pravomoc předsedy omlouvá se řešnice. Takže to rozdělení pravomoci generálního ředitele od, eh, od správní rady, mezi nimi je předseda. Pak je tu zjednodušená forma, kterou vidíte ve dvou možných způsobech zcela vpravo. A eh, úplně vpravo vidíte, že ten, tato forma společnosti, která bývá často využívána mm, středně velkými společnostmi, funguje tak, že bylo, že třeba, že k tomu neměli zákonný e, důvod, rozhodli se takovýmto způsobem rozho- rozdělit pravomoci, mají tedy něco jako e, správní radu, ve které mohou diskutovat o rozhodnutích, jimiž se bude ubírat strategie další onoho podniku. Tout ceci pour arriver euh, Toto všechno, toto všechno nás vede tedy k eh, jednotlivým definicím. Máme zde supervisory board eh, a ve francouzštině hovoříme o dozorčím orgánu eh, proto, abychom pochopili, že to je tedy dozorčí Eh, orgán, který tedy vlastně realizuje eh, právě ty dozorčí eh, pravomoci. Dále zde máme management, to znamená ředitelství, vedení podniku a zde jsou ty osoby, které mají a realizují exekutivní právo, ať již samostatně, anebo v rámci určitého orgánu. Pochopili jsme tedy, eh, jak rozdílné je právo v Evropě a také právo kapitálových společností v jednotlivých státech a především se těch stát, v těch státech, kde máme onu smíšenou kategorii. Máme snížit počet těchto rozdílů, máme se snažit o určitou standardizaci v tomto právu kapitálových společností. Samozřejmě, že standardizace má určitou výhodu, dává to právní jistotu jak společnost společnostem, tak jejich partnerům. Eh, zlepšilo by to také mobilitu společností a podniků v evropském prostoru, což je jistě aktuální záležitostí. Víme také, že eh, to je otázka, o které se již také snažila pátá směrnice. Eh, my jsme však se domnívali, že nevýhody určité standardizace jsou rovněž značné a jsou vyšší než ony výhody. A to proto, že Ona variabilita těch právních systémů odpovídá také tradicím a historii vzniku v jednotlivých členských státech. Nebylo by tedy vhodné eh, zrušit eh, tuto eh, diverzifikaci v Evropské unii. Dále jsme také pochopili, že tato diverzita, tato rozmanitost může vyjádřit mít eh, eh, mnohé výhody. Eh, například ono propojení mezi typem podniku a jeho aktivitou. Nebylo by tedy vhodné pro ekonomické subjekty, kdybychom tento počet eh, aktivit eh, snížily. Bylo by tedy také vhodné konstatovat, že struktura eh, podniků je rovněž propojena právě o němi třemi také pravomocemi. Ono, Ona horizontální osa, která zde je naznačena, ukazuje právě toto. E, má to samozřejmě také e, vliv na komplexnost e, jednotlivých forem společnosti. My jsme se snažili právě toto ukázat. Je to schéma, které nám naznačili a zapůjčily eh, příslušné francouzské eh, firmy. Eh, vidíme zde nejrůznější typologie podniků. To je to, co je tmavě modré a hned nad tím vidíme ony zvýrazněné body, které naznačují určitou prioritu v činnosti. Eh, to je eh, tedy vlastně určité schodiště, které eh, vzniká. Máme zde ony svrchované pravomoci akcionářů, například v rukou jedné osoby. Dále zde máme tedy výraz oné silné exekutivní pravomoci a dále je nutné se tedy zorganizovat tak, aby se toto vyjádřilo. E, druhý stupeň na tomto schodišti e, máme zase e, zohlednění minoritních zájmů. Na dalším schodišti máme propojení podnikatelské eh, činnosti, která může eh, být eh, propojena a zde právě dozorčí orgány se mohou zapojit do exekutivních úkolů. Dále zase vidíme negativní vývoj kde je exekutivní eh, pravomoc velmi silná. Eh, tato exekutiva eh, může pracovat velmi silně v zájmu akcionářů a na poslední úrovni máme ideální řešení, kde jsou ony tři pravomoci zcela jednoznačně odděleny Eh, jejich vztahy jsou přesně delimitované a co do eh, tedy pozornosti a eh, sledovatelnosti je to nejasnější. Vidíme tedy zcela jasně, že vznikají dvě oblasti. Vpravo to bledě modré je schéma, které odpovídá corporate governments a potom eh, vlevo eh, v této tabulce ve světle zelené eh, vidíme tedy zprávu jaksi šitou na míru. Zde vidíme také určité projevy, tedy svobod, které si jednotlivé řízení chce vzít. Ve srovnání s tím, corporate governance, jak jej známe z USA a potom eh, později také v Evropské unii, především ve eh, Spojeném království, eh, jsme sledovali ve naší studii a zjistili jsme, že nemáme chránit a sledovat pouze zájmy akcionářů, ale zájmy, které jsou spíše tedy eh, zájmy společnosti, eh, které eh, jsou nadřazeny. Je nutné tedy chránit ony zájmy spíše dlouhodobě vznikající. Na této stránce vidíme naše doporučení eh, schrnuta. Eh, máme zde tři osy. První osa se vztahuje k prostředkům, prostředkům eh, pro zlepšení výkonnosti řídících orgánů. My se domníváme, že veliký pokrok již byl realizován v této oblasti především na základě kodexu dobrého podnikového řízení. Eh, toto musí být i nadále realizováno na základě doporučení a nikoliv na základě směrnice. Je to tedy soft law a nikoliv hard law. E, jde o to, abychom vycházeli z toho, co již existuje a abychom se pohybovali všichni jedním směrem e, možnost zlepšit e, individuální informování osob v dozorčím orgánu, tak aby členové a účastníci tohoto orgánu měli možnost eh, sledovat eh, veškerou eh, činnost. Je přitom nezbytné také postupovat prostřednictvím výborů, například výbor pro otázky odměňování. Zde jsme viděli, že i toto má vliv například na snižování odměňování členů vedení podniků. Eh, není tedy vhodné postupovat pouze cestou hard law, ale také eh, se píše soft law. Eh, mnohé podniky již přijali kód dobrého zpravování podniků a domnívali jsme se proto, že by bylo vhodné vytvořit určité sledovací středisko řízení podniků, tak aby tento, toto nasměrování bylo sledováno. Druhá osa se týká také eh, rovnoměrného zastoupení mužů a žen. Eh, my jsme eh, zde šli cestou doporučení Evropského parlamentu a to tak, aby doporučení Evropského parlamentu byla realizována. Našli jsme však v těch komparativních studiích zajímavý příklad ze Španělska. Zde jsou nejenom sankce, ale také určité podněty, které vedou eh, k tomu, aby ve veřejném sektoru eh, byly dodrženy jednotlivé kvóty. Dále eh, zapojení zaměstnanců, doporučení 10 20 navrhuje například eh, právo eh, na spolurozhodování eh, zaměstnanců. Dále je zde také právo na konzultace před rozhodnutím a také možnost zlepšit evropské struktury eh, ve smyslu evropských podniků. Pro studii číslo 3 bych předala slovo eh, kolegu, do, kolegovi Domovi, aby hovořil o sociální odpovědnosti. Eh, Děkuji, možná, že by bylo dobře upřesnit, že eh, technici se snaží hovořit eh, techničtěji eh, hodně. Já se budu snažit vám to vysvětlit rychle, stručně. Použil jsem takovou námořní metaforu zájem společnosti. Zájem společnosti to je taková buzola. Je to eh, šipka, podle které se člověk řídí. A musíme mít jasnou představu o směru, tedy abychom věděli, co jsme udělali v řízení podniku. To je to, čemu říkáme řízení. To je na jedné straně a pak je tu eh, zpráva. Zpráva a řízení, eh, která kontroluje to, co se dělo, tak tam už je potom ten dozorčí orgán, který nastupuje se svou úlohou. A e, z toho všeho vyplývá tedy zodpovědnost e, té společnosti. A zodpovědnost společnosti to je takové moře, mořská hladina, na které se podnik stačí vyvarovat veškerých skrytých skalisek a podobně. Iniciativy na evropské úrovni se mají snažit tedy zlepšit ten právní rámec, také i v té oblasti společenské zodpovědnosti podniků No to není snadné, protože to je různý právní rámec v jednotlivých členských státech. No jaké jsou, jaká jsou rizika pro tyto eh, podniky, jejich zodpovědnost? V té poslední definici od komise vidíme, že zodpovědnost eh, společnosti či podniku odpovídá zodpovědnosti podniku vůči eh, nebo v souvislosti s účinky, které mohou mít na společnost. To znamená, že to není žádný nově vymyšlený e, pojem, ale je to zodpovědnost, kterou podniky mají vůči zákonům a e, podobným normám e, prostě proti, vůči společnosti. Nemusí to být nutně tedy právní termíny. Pokud se jedná o právní termíny, může to být tedy ten hard law, neboli skutečný zákon, anebo soft law, což jsou taková ta Eh, doporučení, není to přímo tedy vytesáno do kamene. Zabývali jsme se eh, právy eh, zodpovědnosti společnosti. Jaká jsou tedy práva společnosti? Dnes v době krize bychom se mohli domnívat, že Eh, by zde mohla být tedy eh, nové závazky pro společnosti, které by eh, mohly vytvořit pro ně další náklady. My se ale snažíme dojít k tomu, aby to způsobilo tedy vytvoření nové hodnoty. Společně s, se všemi zúčastněnými skupinami a strany jsme se snažili zjistit, co tedy může být ku prospěchu. Je to velice komplexní situace a vidíte, jak to před vámi tedy rychle plyne. E, zabývali jsme se tedy e, z e, mezinárodního hlediska a z evropského hlediska toho, tím, co už vlastně existuje, těmi různými iniciativy, iniciativami. Protože je zde tedy právo té společnosti jako takové per se. Mezinárodně můžeme říct, že se jedná o federativní nebo federalizující eh, tendence, jako je v OSN, OECD nebo ve, eh, eh, ve Světové organizaci práce. Samozřejmě, že vždy zde jsou určitá rizika, které je třeba zvažovat, to jsou společenská nebo například rizika vůči životního prostředí. Takže zapotřebí zde mít určité indikátory. Pro Evropskou unii Eh, je tu povinnost eh, správně řídit společnost CSR. Mm, je tu nová strategie od roku 2011, která je zaměřena na zlepšování transparentnosti podniků v sociální a environmentální oblasti. Máme také EMAS, to je systém eh, řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí a na audit. Je ale pravda, že mnohé z těchto prvků se eh, zvažují samostatně a eh, všechny tyto aspekty přináší určité povinnosti podnikům, které je musí potom vést v patrnosti a eh, dozorčí rada nebo dozorčí orgán je tedy musí mít na paměti. Jsou tu tedy tyto povinnosti z technického hlediska, jako to je povinnost bedlivé zprávy, bedlivého řízení, John Reggie využívá termín eh, takový. Eh, pak eh, můžeme se zabývat tedy jednotlivými iniciativami v jednotlivých členských státech. Jsou tu, je tu pět členských států, které mají velice rozvinutou tuto legislativu v oblasti zodpovědnosti společností. Je to především Německo, které nyní hodně diskutuje o tomto tématu. V Německu už eh, situace vypadá tak, že podniky, podniky eh, se mají sami eh, správně řídit a spravovat. Mají tedy sami stanovit svá rizika vůči tedy společnosti životního prostředí a podobně. Ve Velké Británii a Irsku Severním Jirsku, se jedná především o zodpovědnost eh, eh, managementu. Jsou to především jejich povinnosti. Ve Španělsku eh, jsme se zabývali povinnostmi tedy veřejných podniků, které mají takovouto odpovědnost. V, Němec- v Dánsku se jedná o velké podniky, které mají takovouto povinnost, používají CSR. A Eh, světový pakt, v rámci jehož působí. Ve Francii je třeba jasně vyjasnit tyto povinnosti, které jsou ehm, zaměřený jak na životní prostředí, sociální a společenské dopady. A mm, musí pracovat zprávu, která je velice přesná. A to na základě, toto povinnost platí od určitého počtu zaměstnanců. co se týče eh, řízení podniku, musíme říci, že eh, rizika se nestaví, nezastaví na hranicích. Není to jen čistě francouzské eh, riziko pro podnik, který funguje nejen ve Francii, ale funguje i za hranicemi Francie a podniká, hm, dejme tomu, na celosvětové úrovni. Proto je třeba tato rizika o nich vědět, dobře je řídit, je třeba mít nějaký kodex eh, chování, možná i ehm, sektoriální pro určitá odvětví, například pro důlní oblast. A je třeba tady toto stanovit nějakým určitým kontraktem. A je e, zapotřebí při výběru e, kontraktora, při výběru obchodního partnera také zjistit, zda onen partner skutečně plní e, požadavky zaměřená na předcházení rizikům a řízení rizik. Například může dojít ke špatné komunikaci určitého podniku vůči vnějšímu světu a tím může onen podnik ztrácet hodnotu v očích veřejnosti. Může E, také dojít k tomu, že se sníží e, hodnota e, podniku tím, že neučiní zadost těmto všem požadavkům na um, zvládání rizik um, jak už environmentálních, tak sociálních. Především to jsou um, ratingové agentury, kterých je mnoho. Nejsou to jen finanční ratingové agentury, ale jsou to i agentury, které se zabývají jinými údaji a podle nich sestavují eh, žebříčky. Probírají tedy podniky jeden za druhým a zabývají se jednotlivými kritériemi, které v podstatě nejsou nikdy stejné. Využívají mezinárodní kritéria tyto agentury a a potom vytváří takový vlastní formát. Může dojít k určité asymetrii na trhu. Využívají různé metodiky k tomu tyto agentury. Je tu tedy trh eh, různých detailních diagnostik. Ten existuje i v rámci Evropské unie a umožňuje, zda dané postupy v podnicích jsou respektovány tyto postupy nemusí být pokaždé úplně e, stejné a nemusí být tedy stejně e, hodnotné. Na podnik, e, který se snaží co možná nejdéle, abych použil znovu tu metaforu, zůstat na hladině, co se týče pracovního práva, sociálního dopadu Eh, všech možných rizik. Možná bude se snažit mm, být méně rentabilní, ale vydržet právě na té hladině co možná nejdéle. Takže se snaží dosáhnout eh, dlouhodobé eh, rentability. Snaží se chovat tedy zodpovědně vůči investorům a na trhu jedná tak, aby zohledňoval mm, správné postupy v řízení, ochraně životního prostředí a následně agentury, eh, které se zabývají eh, ratingem, poskytují o těchto podnicích eh, informace akcionářům nebo možným investorům. Jak vidíte, chování podniku může způsobit i nebezpečí ehm, toho, jak bude podnik vnímán, nebezpečí toho, jaký budou vnímat i mm, potenciální investoři. Jedná se o celou řadu kritérií, která nemusí mít všechna stejnou váhu, ale na základě těchto kritérií agentura vytvoří jakýsi obrázek o společnosti. Proto jsme se snažili vytvořit jakýsi obrázek z odpovědnosti eh, společností pro celek Evropské unie a korigovat tu informační asymetrii. A to především proto, aby prezentace o něch informací a zbírop, jaký, způsob, jakým jsou sbírany ty informace a shromažďovány, eh, byly zaznamenány. Protože někdy nejsou harmonizované způsoby, jakým se vůbec tyto informace sbírají. například eh, ve španělském eh, právním systému eh, se informují a vzdělávají pracovníci ve veřejném sektoru o tom, jak se dozvědět více o sociální zodpovědnosti společností. Soukromé společnosti, které nejsou kotované na burze, tak těm je doporučen určitý Eh, systém řízení, který by byl správně adaptován na tuto situaci, tak aby to vnímání rizik, zodpovědnost společnosti eh, bylo zohledněno eh, v podnicích, které mohou působit nejen v daném členském státě, ale i po celém světě, aby tedy ten způsob řízení sebou vezli všude, kam, kam doplují na té své trase. abychom předešli informační asymetrii a tímto tedy došli k vytvoření nové hodnoty, navrhujeme harmonizace, harmonizaci sběru a zpracování a uveřejňování údajů o zodpovědnosti společností. Zpracování informací žádá to, aby tyto agentury, eh, nefinanční, tedy ratingové agentury, aby měly nějaký certifikát, aby bylo transparentnější, jakým způsobem je hodnocena zodpovědnost společností. A jde nám o to především, abychom vytvářeli hodnotu, abychom valorizovali eh, hospodářsky tu snahu o eh, zodpovědnost, zodpovědné řízení společností. IFSR 3 to je už otázka účetnictví. Jde nám o to, abychom vytvořili novou hodnotu, eh, která bude hodnota spočívající v zodpovědnosti společností. Srdečně děkuji za tuto prezentaci a mám nyní ještě dvě otázky. Eh, bez tak jsme začali o čtvrt hodinky později, takže eh, můžeme eh, pokračovat ještě 15 minut po 16. hodině a Eh, od 16.15 budeme pak opět pracovat na eh, pořadu jednání. Nyní mám eh, tři otázky. Pan kolega Budu je první, druhá je paní kolegyně Lichtenberga. Děkuji. Děkuji. Nedostatek eh, zapojení akcionářů by eh, mohl být, eh, korigo, mohl být korigováno například elektronickým hlasováním. Když zavedete elektronické hlasování, domníváte se, že to je způsob, jak zlepšit podnikové řízení? Děkuji. Paní Lichtenberga má slovo. Děkuji vám. Já nevím, jestli to bylo tlumočením, ale mně se jeví to posouzení stanoviska podniků příliš optimistické eh, z pohledu uplynulých eh, měsíců a proto jsem eh, také spíše stoupenkyní závazných pravidel a to platí i pro zastoupení žen a podobně. Ale v konečném důsledku v uplynulých letech jsme měli zkušenosti s podniky, které jednak zveřejnili a překrásně eh, eh, vyvedli eh, publikace o podnikové odpovědnosti, vyvěsili to na internetu a tak dále, ale realizace podnikové odpovědnosti, sociální odpovědnosti bylo spíše přenecháno náhodě. Takže co e, dělat, jestliže se trváme u toho e, e, soft law, měkkého práva, a když budeme dále zažívat jakési zanedbávání souvislosti mezi tím, co vyvěsím na internetu a publikuji v podobě krásných brožur a letáků na straně jedné a tím, co v reálu dělám. To je pro mě rozhodující. A ještě dovolte jednu poznámku. Bylo pro mě poněkud obtížné zabývat se a e, vlastně vidět vše e, z perspektivy francouzských struktur, protože konec konců my tady máme 27 různých e, systémů. Paní kolegyně Lechna, já mám otázku na paní Tondo de Marsac a pana Paklo. V rámci vašich eh, doporučení jste hovořili o monitorovacím eh, centru pro governance, pro podnikovou zprávu eh, nebo řízení. Můžete to trošku upřesnit? A pak ještě otázka na posledního autora a prezentátora, pana Doma. A sice hovořili jste o snižování informačních asymetrií co by kýžený cíl. To je na bílé dní. E, zní to všechno velmi hezky a vzletně, ale zajímalo by mne, e, jak by to vypadalo přesněji. Přesněji popsat, prosím. Děkuji. A mám pak ještě jednu otázku i já, nevím, kdo ji zodpoví. týká se to obou studií, to, ten pomní, toho poměru E, mezi dozorčím orgánem a představencem a tak dále. Nebyl jsem zde po celou dobu, ale slovo spolurozhodování vůbec nepadlo. To znamená spolurozhodování zaměstnanci. A to, myslím, také souvisí e, s heslem e, podniková sociální odpovědnost. Proč jste se o tom nezmínili? Já si myslím, že to je například důvod, proč máme v Německu takzvanou autoregulaci, kdy si podniky sami regulují ty a aspekty, které pak zajišťují širší účast akcionářů, ale také zaměstnanců. Takže nevím, kdo z odborníků eh, bude chtít odpovědět. Prosím, abyste se dohodli mezi sebou nebo se přihlásili, kdo z vás se zhostí odpovědí. Já tedy začnu tou první otázkou, která se týkala účasti akcionářů a pomoci eh, elektronického hlasování. Já se domnívám, že jsme se v té studii nedostali k o něm praktickým způsobům vyjádření práv uchopení práv. Spíš jsme hovořili o těch velkých zásadách, ale pokud není eh, jasné, jaký dopad mohou mít tato práva, a jak se mohou prosazovat. Nemá příliš cenu podporovat způsob vyjádření se a z tohoto hlediska, když hovoříme tedy o minoritních akcionářích, pak eh, musíme konstatovat, že jeden z důvodů, proč eh, se nezúčastňují Není tedy v tom, že by neměli technické prostředky se vyjádřit, ale prostě, že to k ničemu není. Oni vědí, že ta majorita prosadí svou eh, vůli. A proto Eh, máme takový eh, pojem jako eh, zájem právnické osoby. Pokud by tedy ty, ta rozhodnutí byla rozporuplná, pak by menšina mohla prosadit svůj sociální zájem i proti vůli eh, oné většiny na základě hlasování. Děkuji. Já se domnívám, že ta druhá otázka se týkala studie eh, ohledně vztahu mezi managementem a dozorčím orgánem. Já se dotknu tří aspektů. Za prvé eh, rovnováha zastoupení mužů a žen, dále francouzský příklad a za třetí účast pak dám slovo ještě Janovi, aby pohovořil o zprávě. První poznámka se týkala rovnovážného zastoupení mužů a žen. E, e, soft law e, není dostatečně silné v prosazení těchto zájmů a proto jsme také formulovali doporučení, které by toto řešilo na základě směrnice. My doporučujeme, aby zde byla zvolena forma evropské směrnice. Eh, já se domnívám, že jsme si zajedno eh, v této záležitosti. Druhá poznámka se týkala eh, francouzského příkladu. My jsme nevycházeli pouze ze našich nacionálních přesvědčení, ale pouze proto, že v akciové společnosti ve Francii vidíme ono propojení vlivů eh, evropských. A právě prostřednictvím tohoto příkladu bylo jednodušší vysvětlit, jak se pak v těch právních formách společností projevují ony tři eh, pravomoci. Eh, kdybych hovořila pouze o německém příkladu, eh, pak bych asi těžko učinila srovnání. Ten třetí aspekt se týkal účasti je zde tedy účast či podíl ve smyslu účasti na rozhodovacím procesu té druhé studii jsem možná příliš rychle tuto otázku vyjádřila, ale máme zde dvě doporučení ohledně účasti zaměstnanců na rozhodovacím procesu a to na základě směrnic. Doporučujeme, aby v tomto smyslu byly vypracovány nové směrnice. Dále účast také finanční. To eh, nebylo předmětem studie 2 a jejího doporučení, ale spíše to byl eh, pojem v rámci sociální odpovědnosti eh, podniků, takže přenechám dalším autorům, aby pohovořili o té finanční účasti nebo podílu. Ohledně této otázky budu hovořit později. Já budu hovořit spíše tedy o účasti zaměstnanců. To je to, co jste chtěli slyšet. Je to skutečně eh, to, co bylo řečeno také ve studii 2. Je možné mít zastoupení zaměstnanců a to zlepšuje rovnováhu v podniku. My jsme se k tomu nevyjádřili, protože toto není eh, struktura, která by byla všeobecně eh, používaná v všech zemích, ale existují velmi velké německé podniky, kde zaměstnavatele a zaměstnanci eh, mají toto rovnoprávné zastoupení a ten dialog je eh, vyváženější. Je to určitá praxe v podnicích, dále také v dozorčím orgánu je tomu tak. Ta účast zaměstnanců eh, není pouze ve smyslu whistleblower, ale je to účast v dozorčím orgánu, což zase pro národní práva eh, představuje určitý problém tam, kde to není obvyklé. Eh, je to eh, téma, které je politicky velmi rozdílně posuzováno. Eh, jednotlivé členské státy se na to dívají tady eh, poněkud diferencovaně. Co se týče asymetrie v informaci, ohledně CSR jsme tedy nešli tou cestou soft law, Eh, spíš jsme navrhovali v doporučením, eh, aby článek 46 směrnice 70, eh, 46 bylo přepsáno a revidováno. Především tam, kde je to tedy také popsáno v doporučení číslo 12 třetí studie. Čas, který jsme měli k dispozici, nebyl dostačující, abych já to vysvětlil eh, do detailu. Ale domnívám se, že eh, ty ratingové mimo finanční agentury eh, by měly vyhodnotit jednotlivé nástroje a výchozí srovnávací základy, které již existují. Máme dokumenty OSN, máme ISO 20 tisíc, tisíce. I zde je možné jít mnohem dále. A dále také máme sektorové eh, základní eh, dokumenty. Eh, to tedy odpovídá celé řadě doporučení, která jsme Eh, vypracovali. Eh, tu eh, informační asymetrii je nutné korigovat také tím, co se potom projeví ve finančních analýzách. Toto musí být transparentnější. To znamená, že akcionáři musí vysvětlit, proč vybírají tu a tu firmu pro sociální odpovědnost a pro spolupráci s ním, tedy více než eh, jinou firmu. Čili na základě těchto prvků by bylo možné vytvořit celou řadu hodnot pro podniků. A eh, my se domníváme, že to je velké nehmotné eh, právo a umožnilo by nám diferencovat postavení podniků v Evropské unii. Srdečně vám děkuji. Prosil bych, abyste to zkrátili, protože musíme se hned pustit do hlasování. Prosím. Už jen velmi stručně ohledně toho monitorování eh, řízení. Je pravda, že se dá říct, eh, že kodex o správném řízení eh, podniků je takovým soft law, který nemusí přinést nutně patřičné výsledky. Nicméně rozdíl mezi soft law a hard law existuje, jenže to takové, takové zjednodušení stavení proti sobě. <clears throat> Můžeme mít jakousi normativní sílu, kterou je třeba respektovat ze strany podniků. Podniky se na ně odvolávají, odkazují se na ní a je třeba říci proč. Eh, kodex správného řízení vede k tomu, aby se měnilo chování. A my v Evropské unii máme určité kulturní a právní tradice, které je třeba respektovat a díky tomuto kodexu postupně se chování ehm, vedoucích představitelů a řídících představitelů začalo měnit a efektivně také měnilo. Komentář mimo mikrofon. To znamená, že začne být zodpovědní eh, řídící představitelé, kteří jsou zodpovědní za to, aby vypracovali zprávu o řízení, také projevují svou vlastní zodpovědnost. Takže myšlenka tohoto mm, centra pro monitorování řízení vyplývá z toho, že lepší eh, znalost tohoto kodexu povede ke zlepšení praxe v Evropské unii Eh, která takto nebude prosazována jen zhora nařízeními nebo eh, směrnicemi, ale i z dola, tedy prostřednictvím hospodářských eh, aktérů, operátorů. Srdečně děkuji a e, děkuji všem odborníkům, expertům za představení a prezentaci studií a e, přeji vám všem šťastnou cestu domů. A nyní přistupuji k bodu pořadu e, číslo 13. Jedná se o zprávu kolegy Speroniho, který kterého požádám, aby nás stručně informoval o aktuálním stavu věcí a poté provedeme testovací hlasování, protože eh, posledně budeme muset asi hlasovat elektronicky. Pane kolego Speroni, prosím, máte slovo. Z toho, co vím, rada eh, rozdělila vejpůl, tedy ten svůj návrh na dvě části my bychom měli nyní se zabývat tím, zda máme revidovat naše stanovisko a zda tedy se máme držet toho mého návrhu. A já kolegy ponechám, aby rozhodli. Das hieße, Sie schlagen Vertagung vor, ist das richtig? To znamená, že navrhujete odročení? Souhlasí to? Ano, návrh odročit téma. Rozumím tomu správně, ano, pane kolego? Možná by bylo hodné k tomuto hodnocení, abychom tedy hlasování o této věci odložili. Dobře, mám eh, zde k tomu i komisi, nevím, jestli se chce ještě vyjádřit. Pane Kleine, nebo váš kolega, prosím. Děkuji vám za to, že jste udělili slovo také komisi. Velice stručně mohu říci, že jsem vám k dispozici, abychom vám poskytli veškeré informace týkající se tohoto legislativního postudu, postupu. Eh, eh, týkající se přechodu z šengenského informačního systému 1 na SIS 2 bylo navrženo datum 30. Eh, dubna na přepracování dvou eh, stávajících nařízení, aby takto byly zpracovány do jednoho jediného legislativního aktu. Poradní skupina právní služby měla příležitost tedy hm, analyzovat tento návrh na přepracování. K tomu došlo 24. května a 9. července a v zápětí poté poradní orgán vypracoval stanovisko o tom, že lze tu, toto přepracování vykonat. To je tedy vše, co se týče té původní podoby přepracování ze strany komise. Ale v mezičase 13. července byl přijat jeden dokument Evropským parlamentem. Řečník se omlouvá radou, Evropskou radou. A tento dokument uvádí, já budu citovat, aby eh, byly zohledněny pozice Irska a Velké Británie. Původní návrh byl rozdělen do dvou identických textů návrhů k nařízení rady. Toto bylo provedeno na základě stanoviska právní služby rady, která z mnoha důvodů měla za to, že je vhodné, aby se postupovalo tímto způsobem, aby došlo k takovému splittingu neboli ty rozdělení toho původního návrhu do dvou jednotlivých návrhů. Nedávno se komise rozhodla, že paní komisařku Malström autorizuje k tomu, aby eh, souhlasila s, touto, s tímto stanoviskem rady, aby tedy neboli měli za to, eh, že tento návrh eh, rady odpovídá tedy původnímu záměru návrhu komise. A komi- paní komisařka Malström měla tady toto sdělit eh, Evropského parlamentu Evropské radě, že tímto způsobem bude dále tedy přepracován tento článek a bude rozdělen na dva texty. Děkuji, nyní jsem bezradný. Držím se návrhu zpravodaje a když ten říká, že to chce ještě jednou prověřit, tak to odročíme. Když řekne, že o tom můžeme hlasovat, tak budeme hlasovat. Pane kolegu Speroni, eh, krátké stručné vyjádření. Odročit anebo hlasovat? Poté, co jsem si vyslechl komisi, mám za to, že můžeme i hlasovat teď hned protože podstata věci se nemění, stanovisko je platné, pokud tento text eh, vypadá tak, jak je, protože jestli je jeden text nebo dva stejné texty, je to jedno. Spravodaj navrhuje hlasovat, nevidím žádné námitky, takže prosím nyní o zvednutí e, ruky toho, kdo souhlasí s návrhem zpravodaje. E, pokud si přejete hlasovat elektronicky, tak to musíme napřed prověřit, takže elektronické prověřovací hlasování. Prosím, abyste zasunuli všichni své kartičky do zařízení a hlasujeme e, zkušebně. Yeah, Und? A 23 hlasů, takže vše zdá se funguje a můžeme nyní přistoupit k formálnímu hlasování. Hlasujeme všichni o návrhu pana kolegy Speronyho a prosím, abyste eh, hlasovali. 20 dafür. 20 pro, 3 se zdrželi, nikdo nehlasoval proti, takže schváleno velkou většinou. Děkuji vám mnohokrát a můžeme tím pádem opustit eh, tento bod pořadu a přistoupíme k neveřejné schůze, schůzi, ale za tímto účelem musíme eh, na chviličku přerušit jednání, abychom umožnili ehm, některým eh, opustit místnost a poté budeme pokračovat neveřejnou schůzí.